Nyní za zelené a svobodné paní Skotkejto. Za poslední mandát jsme schválili 15 usnesení k Venezuele a pochybuji, zda přispěli většině Venezuelanů a možná spíše mohli ještě pomoci diskreditované Madorově vládě. Teď sledujeme situaci v střední Americe, která vede eh, k dal dalším humanitárním problému, další migrační krizi. Je zřejmé, že strategie zorganizování státního převratu, kdyby se eh, do čela státu dostal Juan Guaido, prostě selhala. To tady v podstatě zazněl v slovech Fedeka Moralini. Když Michel Bachelet za OSN navštívila Venezuela, odsoudila eh, porušování lidských práv a s tím se všichni shodneme, eh, pak se diskutovalo o iniciativě z Barbarosu, iniciativa, kterou jste vy sama podpořila. Ačkoliv vyjednaná rezoluce je stále problematická, máme nyní naději, že bude možné dosáhnout řešení demokratického procesu, který většina Venezuelanů může podpořit a tímto směrem bychom se měli ubírat. Děkuji, děkuji, děkuji a za um, ID pan Olivier, jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Venezuela je především lidské drama. Pokud se, se všichni shodneme, jak škodlivý je systém, který má kolektivistické aspirace. Venezuela není evropská země, kdyby byla, představme si, jak by to bylo dvojité. Jak se servilně eh, sledují eh, je na straně jedné eh, americké pozice, na jedné straně má předsedu Národního schromáždění Juana Kvajda, na druhou stranu názory Donalda Trumpa a Můžeme si eh, uvědomit, jako Evropská eh, unie zde nese vlajku, jako, která ale není její. Zasahování do vnitřních záležitostí, eh, brutální, do situaci, která vede k zhoršení vnitrostátního konfliktu a může skutečně přejít až v občanskou válku. Tím, že nejsme schopni obezřetnosti, nejsme schopni nezasahovat, stát, tak také ztrácíme ehm, také diplomatický kredit a důvěryhodnost a nemůžeme být ani tím vyjednavačem, ani mediátorem. To je velmi smutná situace nesmí pokračovat. Děkuji. Děkuji a paní Fotiga. E Děkuji, pane předsedo. Vážená paní vysoká představitelko, v roce 2017 jsme udělali Sacharovovu cenu venezuelské opozici. Bohužel Madurův režim od té doby ještě posílil. Dochází k masivnímu porušování lidských práv, zastrašování demokratické opozice a hromadnému zatýkání. Velmi nás znepokojuje hyperinflace, šíření nemocí, nedostatek léčiv a také utrpení starších osob a dětí. Propukla migrační krize a tato krize se tak přelila i do okolních oblastí. Ano, v nedávných diplomatických krocích vidíme určitou naději. Zdrženlivě tedy vítám proces z Barbádosu vedený Norskem a také tedy podporujeme vaši snahu, paní Mogherini. Děkuji. Děkuji bardzo, grazie mille. Děkuji a nyní za GUE NGL pan Pineda Marín, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Jeden katalánský politik z minulého století řekl, že v politice se smí dělat cokoliv kromě výsměchu. Jenže přesně toho se dopustí tento parlament, pokud zítra schválí tu strašlivou rezoluci o Venezuele. Tento parlament v čele s Antoniem Tajanem uznal samozvaného Juana Guaidoa za prezidenta státu, který, přestože se vám to nelíbí, má vládu a prezidenta, kteří jsou demokraticky zvolení voliči. Pokus o státní převrat stroskotal a právě když Guaido znovu usedá v Barbadosu k jednacímu stolu, vrací se váš eh, nátlak. Řídíte se notami, které vám dávají Spojené státy, aby svrhli Madura, ale to nejde. Evropská unie musí respektovat mezinárodní právo a nevměšování se do suverénních rozhodnutí jiných zemí a musí odstranit sankce. Říkáte, že vám leží na srdci osud Venezuelanů, ale přitom uplatňujete opatření, které plodí více utrpení. Paní Mogherini, přestaňte vyhrožovat sankcemi a vraťte se k dialogu a modernizaci federaci. Evropská unie musí sázet na dialog a e, nechat Venezuelany rozhodovat o své budoucnosti. Jinými slovy, Evropská unie se musí chovat demokraticky. Děkuji. Děkuji moc krát a nyní má slovo pan Rowland na jednu minutu. Grazie mille, prezidente Děkuji vám, pane předsedo. Situace ve Venezuele je příkladem toho, co se děje, když socialistická ideologie je vedena k svému logickému závěru. To musíme eh, překonat v Evropě. Mě zaráží, co říkají tady levicoví poslanci, kteří propagují více centrálního plánování, více regulací a to vše, že vede hospodářské utopy. Tyto myšlenky jsou naprosto pomílené ehm, to, co jsem ze, slyšel, vede k naprostému opaku svobody, jak eh, říká eh, ekonom Fredek Hayek to naopak eh, zabije svobodu. Tak to ve Venezuele vidíme, jak eh, neředěný socialismus dopadá lidem. Chybí léky, chybí jim potraviny a v hospodářství, které se již smrsklo na polovinu, dále klesne o dalších 25%. Tím, že zasáhneme, eh, budeme možná vypadat jako cnostnější a lepší, ale skutečně tím nepomáháme odvážnému představiteli vůdci opozice Juanu Hajdovi a jeho podporovatelům. Děkuji mnohokrát. Máme modrou kartu. Akceptujete modrou kartu eh, od kolegů? Pan Harwood. Pan Harwood. Já bych rád pochválil zaplamený projev pana kolegu, ale jak to dále budete sdělovat vysoké představitelce, když budeme pokračovat v Brexitu? To se samozřejmě může dělat multilaterálně, tak to uděláme. Děkuji. Děkuji. A děkuji také za stručnou odpověď. Pan López Hill. pane předsedo, paní Mogherini. Jakožto Venezuelan a jakožto Španěl chovám hluboké cítění pro tuto problematiku. Komisař OSN Michel Bachelet představil zprávu o porušování lidských práv Venezuelanů, která potvrdila, že dochází k persekucím, mučení a vraždění, eh, jakožto, což je politika státu. A právě tak zavírání o představitelů opozice, eh, kteří byli oceněni Sacharovovou cenou v tomto parlamentu v roce 2016. Legitimní národní schromáždění eh, je je, musí najít cestu eh, k dialogu. Jakožto eh, koordinátor pro lidská práva eh, souhlasím s návrhem usnesení, které požaduje, aby proběhly svobodné a transparentní a ověřitelné prezidentské volby za účasti mezinárodních pozorovatelů. Usnesení z 28. března eh, založilo mezinárodní kontaktní skupinu, která spolupracuje s limskou skupinou na krocích vedoucích k těmto volbám. To je jediná cesta k demokratizaci Venezuely. Prosím všechny, politi- všechny demokratické politické frakce, aby podpořili toto usnesení, protože jediný návrh je, aby byla ukončena systematická persekuce, násilí, porušování lidských práv ve Venezuele.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 Milí kolegové, pokud budete mluvit déle, tak bohužel vezmete řečnickou dobu někomu jinému, takže není pan Santos. Tragédie humanitária na Venezuela continua eh, Tragická situace ve Venezuele z humanitárního hlediska, která šokuje všechny eh, pozorovatele. Zpráva OSN lidským právům ukazuje, jak jsou stále pošlapávána ehm, a Eh, je ignorována vůle veřejnosti. A samozřejmě situace pro obyvatele stále dramatičtější, stále horší. A eh, řekněme si to jasně, není řešení pro zemi, která by se dokázala chránit, která zůstává na místě a která tváří v tvář těm problémům, není schopná dialogu a není schopná mírového řešení krize. Práce kontaktní skupiny vedla k výsledku, která by zap, který by zapojil všechny zúčastněné strany. A Eh, Evropská unie musí i nadále žádat, aby došlo k obnově institucionální rovnováhy, aby mohly proběhnout svobodné, eh, otevřené, spravedlivé volby, jež se budou moci zúčastnit všechny politické síly a aby tam byly samozřejmě mezinárodní pozorovatele. Děkuji a nyní dostane slovo paní kolegyně Rafaela na minutu, prosím. Děkuji. Madam High Representative, Venezuela... Děkuji, pane předsedo. Eh, situace ve Venezuele je znepokojivá a působí utrpení milionům lidí. Eh, miliony lidí opustili Venezuelu a to znamená, že po sýrii je to druhá největší humanitární krize na světě. My, eh, Evropané, nicméně nedostojíme našim právním pravidlům a morálním závazkům vůči těm, kteří si žádají její ochrany. Eh, Pr- začátkem tohoto roku jsem to zažila na vlastní kůži, když jsem byla tady v karibské oblasti součástí eh, Nizozemska. Tady, tady eh, se čelí velkému přílivu uprchlíků z Venezuely. Eh, tady Například v některých oblastech uprchlíci představují více než 10 místního obyvatelstva. To znamená, že já vyzývám Evropskou unii, aby poskytla pomoc a aby využila veškerých svých diplomatických prostředků. Musíme vyhradit eh, finanční prostředky do migračního fondu, musíme zároveň eh, poslat naše experty do eh, úřadu pro migraci a já tady počítám s tím, že nám v tom Evropská komise pomůže. Děkuji. A nyní Eh, dostane slovo na minutu pan Terč. Paní Mogherini, já mám radost z toho, že jsme dosáhli usnesení, eh, o kterém očekávám, že bude schváleno velkou většinou tohoto nového parlamentu, abychom znovu ukázali eh, na tu brutální tragédii, která se odehrává už mnoho let ve Venezuele a to se značnou pasivitou na všech stranách. Bohužel vy představujete právě tu žalostnou roli, kterou jsme sehráli až dosud a která zabránila tomu, aby se objevily momenty, kdy se dalo ukončit utrpení Venezuelanů. Hovoříme tedy s Není, není to ideologická diktatura, je to zkrátka banda zločinců. To jsou ti, s kterými máme tu čest. Je to banda zločinců, kteří jsou chráněni řídícím centrem v, na Kubě, v Havaně a, ta, a která se těší ochraně Evropské unie Kuba eh, má velký díl viny na tom, co se děje ve Venezuele a málo to tady zaznívá. Ti zločinci z Venezuely eh, představují reálnou hrozbu a eh, bez toho, aby pocítili také nějakou reálnou hrozbu, není možné, aby se vyjednávání někam pohnula, protože to už jsme tu měli. Pomohou sankce, za jakoukoliv cenu je to zkrátka nutné. La parola Kuluglu Slovo má pan jedna minuta. Vážená paní mogheriniová já bych se rád eh, zeptal zcela přímo, poslední době byl, e, došlo k pokusu o vojenský převrat ve Venezuele. Proč jste ji e, neodsoudila? Některé, vojenské, některé státní převraty a vojenské diktatury jsou pro nás v pořádku a některé ne. A proč? A ještě jedna otázka. Nakonec, e, když dochází k, pros, k pokroku pod zastřeším Norska, proč takové agresivní prohlášení? Proč nechcete dialog? Proč eh, přiléváme oleje do ohně? A ještě třetí otázka. Pokud se nějaký chvajdo objeví v jiné zemi, eh, kde eh, probíhá porušování lidských práv. V takové Saudské Arábii, kdyby se objevil nějaký chajdo, a bud prohlásí se za prezidenta Saudské Arábie a podporovatelé demokracie. Uznali byste ho jako představitele ztrátu? Neuznala byste ho. E, buďme upřímní, protože e, zdá se, že v Saudské Arábii je vše bezpečné, ve Venezuele naopak. Děkuji. Děkuji. Pan Sinčič, jedna minuta. Hvala vám Děkuji. Já jsem požádal o slovo, abych se vyjádřil proti militarismu a pro pacifismus, abych hovořil eh, pro mírové řešení situace ve Venezuele. Můžeme hovořit o porušování lidských práv ve Venezuele, proč však nehovoříme o porušování lidských práv v Saudské Arábii? Establishment tam má pod kontrolou ropné zásoby eh, a mohou dělat eh, naprosto cokoliv. A to nehovoříme o tom, jak se tam pošlápávají práva žen, o tom žádná usnesení neschvalujeme. Proč takové pokrytectví a jak dlouho bude ještě trvat? Eh, také jsem se chtěl vyjádřit proti imperialismu Spojených států, ať už jsou to demokrati nebo republikáni, vždycky vedou stejnou imperialistickou politiku vůči Střední Americe. Není to poprvé, kdy USA zasahuje do vnitřních záležitostí státu v Latinské Americe. Je potřeba odsoudit všechny diktatury, ale zároveň musíme pomoci Venezuele, aby mohla bojovat proti imperialismu. Hola, Milan Mon per un minuto, por favor. Eh, Pane předsedo, situace ve Venezuele je jeden ze dne dramatičtější. Madurův režim, jak prokázala vaše letová zpráva, pravidelně porušuje lidská práva a nejzákladnější eh, svobody. Zavraždění kapitána a Kosty je eh, nejposlednějším důkazem. Je nutné uvalit sankce na ty, kdo jsou odpovědní za tato závažná porušení lidských práv protože eh, změny ve Venezuele musí okamžitě nastat. Propuštění politických vězňů, eh, liberalizace a uspořádání svobodných prezidentských voleb. Eh, kulatý stůl na Barbadosu pod vedením Norska by měl brzo přijít, přijít k výsledkům a nesmí být využit k tomu, aby Madurův režim získal pouze čas. Evropská unie by se měla zapojit aktivněji a je potřeba, aby se rada rozhodně kritičtěji postavila tomu dramatu, které se tam odehrává. Parlament sehrál svou roli tím, že před několika měsíci rychle uznal Guaidoa. Evropská unie musí posílit spolupráci s limskou skupinou a s mezinárodní scénou, aby ukončila tu tragickou noční můru, kterou si procházejí Venezuelané. Děkuji. Humanitární politická a hospodářská krize ve Venezuele si žádá neodkladnou odpověď. Poslední zpráva NHCR k situaci je skutečně znepokojující, ukazuje temný obrázek v oblasti lidských práv ve Venezuele. Jediná cesta, jak se dostat ze slepé uličky, je e, nalézt vyjednané rozhodnutí, které by zapojilo všechny části společnosti. Důležité je, aby do procesu byly zapojeny také ženy, a e, také menšiny. Jedině tak může vzniknout inkluzivní mír. Věřím Venezuelanům, že díky vyjednávání, které v současné době umožňuje Norsko, dosáhne sjednaného míru. My, jakožto Evropané, tyto rozhovory podporujeme a jakékoliv volání po vojenském zásahu, na to musíme říct, že válka není řešení a mír ve Venezuele by neměl stát na bojových základech. Proto apel apeluji na všechny, aby uvažovali pozitivně, aby cílem bylo uspořádání svobodných voleb za účasti mezinárodních pozorovatelů. Chci prohlásit svoji podporu pro předběžné podmínky, které stanovila mezinárodní kontaktní skupina, včetně propuštění politických vězňů. Děkuji. Děkuji a dále Fidance Carlo, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo, paní Mogherini. Je na čase, abychom provedli určitou bilanci. Během uplynulých pěti let můžeme eh, pronést i určitá slova kritiky, ale pokud jde o Venezuelu, tak bychom komisi měli pochválit, protože eh, rada nezvládla tak rozhodné kroky. Ani moje italská vláda nedokázala podpořit Kvajda, ale my si musíme uvědomit, že ta situace je velmi dramatická, protože 4 miliony lidí už Venezuelu opustilo. Jsou to skuteční uprchlíci, kteří eh, zatím nejsou v zájmu celosvětového společenství. Jsou to skuteční uprchlíci, kteří si zaslouží naši ochranu a potřebujeme v tomto ohledu vyvinout diplomatickou snahu. A myslím si, že, že bychom tedy měli vyzdvihnout tu diplomatickou snahu Norska, a doufejme, že to nastolí transparentní situaci. Také bych rád vyzdvihl biskupskou konferenci Venezuely, která eh, také podnikla velmi důležité kroky a před několika dny se postarali o to, aby co možná, nebo se snaží eh, o to, aby byly co možná nejdříve eh, zorganizovány volby. A dalšího ročníka bohužel v sále nevidím. Ne, tak tu je. Dobře, děkuji. A je to pan Nikolau Alavános, který dostane slovo na minutu. Děkuji. Kroky, které eh, podnikla nová demokratická vláda, spočívaly v tom, že tedy uznali Guaida jako dočasného prezidenta Venezuely a na základě toho tedy vznikla eh, nepřijatelná komise nebo pozice Evropské unie. Musíme si uvědomit, že eh, kroky, kterým tu dokází, jdou proti legitimně zvolené vládě této země a také proti venezuelskému lidu, protože pouze venezuelský lid by měl mít právo si zvolit eh, svoji budoucnost. Řecko tedy odsuzuje intervence USA a Evropské unie ve Venezuele. Řecká veřejnost to odsuzuje, protože se domnívám, že e, tady se sehrává imperialistická hra. E, naše řecká strana tedy e, podporuje jiné řešení. Děkuji, děkuji a nyní dostane slovo pan David Lega, prosím. Yes, thank you. Děkuji vám moc krát. Paní vysoká představitelko, zlo komunismu má mnoho tváří a ve Venezuele je tou tváří Nicolas Maduro, který eh, tuto kdysi bohatou zemi roztrhal na kousky. Podle MMF se očekává, že inflace v této zemi bude do konce roku 2019 10 milionů procent. Venezuelané umírají hlady eh, a když vyjdou do ulic, tak Madurovi eh, policisté se na ně střílí. Asi 5 milionů eh, opustí tuto zemi do konce letošního roku podle OSN, aby se zachránili. Venezuelané jsou na kolenou, ale nejsou poražení. Juan Guaido je jejich legitimní prozatímní prezident. Eh, právě Evropský parlament a většina členských států ho uznala za prezidenta. Přesto poměrně hodně poslanců a členských států podporuje ilegální Madurův režim a tím legitimizují Madurovi odporné zločiny spáchané na odvážných Venezuelanech. Za to budou zapsáni eh, do historie, i když patrně ne tak, jak si představovali. Takže já souhlasím s kolegy z EPP, že je potřeba, abyste se chopili vůdčí role a řešili situaci ve Venezuele, protože Maduro musí eh, být hnán k odpovědnosti za své strašlivé zločiny. Děkuji. Děkuji paní Beata Kempa. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, eh, humanitární krize ve Venezuele se stále zhoršuje a to den ode dne. A pokud se zaměříme na kroky ze strany mezinárodního společenství a EU, tak eh, usilujeme o to, co je nezbytné pro Venezuelany. Samozřejmě musíme eh, zajistit, abychom vytrvali jedině mezinárodní tlak který přinutil režim přistoupit k vyjednávacímu stolu. Jsme svědky obrovského utrpení Venezuelanů. 4 miliony lidí, včetně těhotných žen dětí, eh, trpí hladomorem a řada z nich eh, musí opustit zemi, eh, jsou uprchlíci směrem eh, k Brazílii, Chile, do Chile a podobně. Pokud máme zaslat potraviny a léky, tak musíme současně hledat také nějaké politické řešení. Kromě vládního úsilí musíme pomoci občanům Venezuely, protože Evropská unie Venezuele pomoci musí. Úlohou EU je eh, nabídnout pomoc. Venezuelanům a můžeme využít polský přístup, tedy posílat pomoc přímo. Nyní nemáme žádného řečníka na seznamu řečníků. Dostáváme se ke Catch DA a máme pět minut a čtyři řečníky. Nejprve dám slovo paní Bilbao, Bilbao Barandika. Děkuji. Paní Mogherini, závěry Spojených národů o situaci ve Venezuele eh, by měly vést k akutní aktivaci humanitární pomoci a k tomu, aby se země vydala na cestu k demokracii, protože eh, dochází k porušování lidských práv a eh, dialog, který eh, probíhá, má určitou, určitý průběh. Je potřeba obsadit vedoucí pozice ve státě a to za pomocí mezinárodního pozorovacího mechanismu, který by dohlížel na to, že půjde o vůli lidu tohoto národa. Protože počty zavražděných a zatčených těch, počty těch, kteří umírají hlady nebo trpí pod, pod výživou. To všechno už stačí k tomu, aby bylo trestně stíháno vedení této země eh, a ti, kteří jsou zodpovědní za tuto diktaturu. Děkuji vám. Děkuji, pan Volesmik. Děkuji, pane předsedo. Pokud Evropanům skutečně záleží na Venezuelanům, připravíte jim potraviny a léky ve spolupráci s legitimní zvolenou vládou Venezuely. Nemusí se vám Maduro líbit, ale byl zvolen a měli byste cítit povinnost pomoci lidu, eh, abyste stáli tváří tvář brutalitě eh, amerických sankcí, která srazila Venezuelu na kolena, které nemá žádné eh, cíle, je to novou formou terorismu, skutečně obližuje těm nejohroženějším, těm nejslabším a ti také nejvíc trpí. Bylo by lepší, kdyby americká vláda provedla invazi, alespoň by se Venezuelané mohli eh, bránit svou domobranou. Právě toto, tato hospodářská vláda je nejhorší formou války. Vaše rozhodnutí pod pořit Khajda, pravičáka, který vůbec nerozumí situaci ve Venezuele, byla obrovskou chybou. Ehm, a uvědomte si, z hlediska mezinárodního práva je to stoprocentně proti mezinárodnímu právu a to můžeme potvrdit. Jo. Děkuji, paní Delikla. Is... Děkuji vám. Je zcela zřejmé, že uznání Juana Guaida jako řadícího prezidenta v tomto parlamentu bylo nejen nelegální, Eh, z hlediska mezinárodního a venezuelského práva, ale zároveň se neosvědčilo v praxi. A když tady slyšíme o tom, jak se hovoří o humanitární katastrofě, o tom, jak miliony lidí musí opouštět zemi a současně eh, hovoří za větší sankce, další tvrdost, to, to je přitom důvod, který vyhání lidi z té země. To je na, víc než pokrytectví. Když hovoříte o pošlapávání lidských práv v Venezuele, když jste právě uzavřeli dohodu s Brazílií, kde je možné zabíjet přímo na ulicích jenom pro nesouhlas politikou. Proč nezajistíte, když vám na Venezuele tolik záleží, proč nezajistíte uvolnění prostředků Venezuely, které jsou po celém světě? Proč nespolupracujete s uznávanými mezinárodními humanitárními agenturami, které by mohly nechat lidi vyhladovět opět se nikdy v historii neosvědčilo a neosvědčí se ani tady. Thank you. Mr. Ulrich Milan. Děkuji, pan Milan Ulrik. Vážená paní Mogherini, návrh rezoluce... Vážená paní Mogherini, návrh týkající se Venezuely jsem pečlivě poslouchal, ale kromě těch tradičních kliše jsem se bohužel nedozvěděl nic nového. Chybí tam pointa. Celá ta, celé to usnesení je pouze odrazem bezubosti současné Evropské unie. Musíme jasně říci, že za situaci ve Venezuele může stejně jako v Iráku, v Iráně, v Sýrii, v Líbii agresivní politika Spojených států amerických, jejich tajné služby, jejich, její armáda, eh, která roz rozdmýchává konflikty po celém světě, rozvrací suverénní národní státy, které doposud eh, fungovaly bez větších eh, problémů. Je to kvůli ropě, kvůli nerostnému bohatství. Toto se v té zprávě v návrhu usnesení bohužel vůbec neobjevuje a z tohoto hlediska je to, eh, ta rezoluce tedy velmi slabá. Děkuji. Vyčerpali jsme pět minut. Rád bych řekl, že v tomto legislativním období eh, budu dodržovat pětiminutový reži, re, eh, limit, tak jak to předepisují pravidla. A protože tady jsou různé postupy. Rád bych přesto ještě udělil slovo paní Pereire, ale byl bych rád, kdyby se e, soustředila na to, že na zá, nezávisle na tom, e, kolik bude přihlášeno řečníků do postupu k HDI, bude e, vyčerpáno pouze pět minut. Takže paní kolegyně, máte slovo. Prosím, máte slovo stojíme perante o inesgotável acervo deste parlamento. Děkuji. Stojíme tváří v ehm, skutečné hypo, skutečnou pokrytectví parlamentu ehm, ehm, vůči situaci ve Venezuele, kdy vidíme ofenzivu ze strany USA, které využívají chudé, eh, eh, chudosti si té země a zneužívají tu zemi. Vidíme také pokus o státní převrat, sabotáž, eh, hospodářskou blokaci, finanční i diplomatické zahnání do kouta. To je situace, kterou Venezuela, ne venezuelský lid, chápe jako ohrožení. Když by Portugalci ohroženi, tak samozřejmě by eh, se museli bránit. Je nezbytné pracovat pro mír eh, a využít také podporu Venezuelanů, spolupracovat s nimi, protože to je problém, které si oni sami mohou vyřešit. Tím jsme tedy uzavřeli seznam přihlášených poslanců a já v tuto chvíli prosím paní vysokou představitelku, aby uzavřela naší dnešní diskuzi. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já se domnívám, že jsem nikdy v tomto jednacím sále neslyšela nikoho, kdo by tvrdil, že si přeje, aby došlo k vojenské invazi. To mě šokuje, to mě naprosto šokuje. A myslím, že můžeme být hrdi na to, pokud to byla právě Evropská unie, která díky své práci, spolupráci s kontaktní skupinou, spolupráci s agenturami OSN, eh, že, eh, která se zasadila vůbec o to, abychom zastavili jakékoliv myšlenky na vojenskou eskalaci konfliktu. Ehm, ať už zevnitř té země nebo z mimo ní. Ehm, jsme hrdi na to, že jsme spolupracovali s humanitárními agenturami tak, aby měli možnost dostat se dovnitř do Venezuely, pomáhat místnímu lidu. Jsem hrdá na to, že jsme byli a i nadále budeme pravděpodobně největším dárcem ehm, Venezuele v krizi. Doufám, že na to nezapomenete. A také upřímně doufám, Eh, že já s tímto parlamentem budu sdílet už jenom několik málo měsíců, ale doufám, vás čeká celých pět let že těch pět let bude probíhat bez toho, aniž byste si představovali, že vojenská invaze do jakékoliv země je dobrou variantu. To mě děsí jakožto Evropanku a myslím, že bychom si to měli všichni uvědomit, protože právě my v Evropě dobře víme, co to znamená být ve válce a právě hodnota našeho eh, kontinentu je v tom, že i historie byla krvavá a ta na, to nás naučila naučilo, že válčit není nikdy řešením. A myslím si, že v tomto hemicyklu asi nedosáhneme plné konvergence, nicméně alespoň si všichni uvědomíme, že musíme eh, pracovat tímto směrem, tedy mírovým směrem, vyloučit jakékoliv pokusy o eh, vojenské řešení. Zároveň hledat eh, se všechny možné záruky, které nalézt lze, za to, aby volby, které proběhnou, byly skutečně svobodné a spravedlivé. To samozřejmě si žádá žádá dialog, diplomatickou angažovanost, plnou podporu, kterou pod, poskytujeme e, od samého začátku, ještě předtím, než začal rozhovory pod vedením Norska. I my jsme je podporovali. E, a dobře si uvědomujeme, aniž bychom byli naivní, že minulá zkušenost z vyjednávání, z mediace byla obtížná e, nebyla jednoznačná, nicméně jasné perspektivy, jasné nastavení nám říká, že máme, samozřejmě i Evropská rada má povinnost, eh, mělo by to zaznít i od ní, že máme povinnost podpořit šanci, že proběhne demokratická transformace diplomatickým úsilím, politickou cestou. To zahrnuje také sankce. A tady chci velmi jasně zdůraznit, eh, protože doufám, že Všichni, kdo sedí v tomto sále, vědí, jaké politiky Evropská unie realizuje a jaké nerealizuje. Ehm, opatření EU nejsou sankcemi proti obyvatelům jakékoliv země. Jsou to cílené sankce, které jsou cílené proti jednotlivcům, kteří odpovídají za závažná porušování lidských práv. A to je potřeba říct jasně. V neposlední řadě humanitární podpora. Musíme i nadále pokračovat v poskytování prostředků. Já jsem tady minule eh, hovořila eh, s tajemníkem OSN odpovědným za humanitární pomoc, který mi řekl, že v této chvíli největším problémem z hlediska humanitární pomoci je nedostatek zdrojů, což je mnohem zásadnější než problém v přístupu proto, jakožto Evropané, máme odpovědnost za to, že zvýšíme eh, objem podpory našim eh, sestrám a bratrům ve Venezuele. Máme tam tolik rodinných vazeb. Ehm, proto eh, je naším zájmem, je naší povinností podpořit obyvatele Venezuely, občany Venezuely. A právě proto musíme také apelovat na ostatní, aby navýšili objem humanitární pomoci protože se snažíme o uspořádání spravedlivých a eh, svobodných voleb co nejdříve. Zároveň nesmíme ignorovat humanitární problémy. Musíme podporovat také práci Michelle Bacheletové. A e, to jsou věci, e, které také e, členské státy si uvědomují jako důležité. Musíme podporovat její práci i formou individuálních cílených opatření, která můžeme zavést ve světle zprávy o porušování lidských práv, která vyznívá velmi závažně. A proto doufám, že tento parlament může podpořit ten takový přístup jednomyslně, no, velmi silně, protože jednoznačné vyjádření ze strany evropských institucí bude mít klíčovou úlohu také pro další země regionu Brazílii, Kolumbii, od Mexika až po Eh, země, které jsou součástí mezinárodní kontaktní skupiny, tak aby Evropa mohla být součástí aktivního řešení, které je, ještě jednou chci zdůraznit, mírové. Děkuji vám. Děkuji. moc krát, paní Mogherini, a na závěr rozpravy bych vás chtěl informovat o tom, že bylo podáno šest návrhů usnesení a hlasovat se o nich bude ve čtvrtek. Rozprava k tomuto bodu pořadu jednání eh, je tím u konce a dostáváme se k dalšímu bodu pořadu jednání, kterým je eh, prohlášení eh, paní místopředsedkyně k situaci v Perském zálivu. A po, prosím vás, paní Mogherini, abyste si znovu vzala slovo. Děkuji, pane předsedo. Perský záliv je neuvěřitelně blízko Evropě. Je to součást našeho regionu a bezpečnostní situace v Perském zálivu má vliv na naši bezpečnost. Vždycky jsme říkali, že zachování jaderné dohody z Iránu je pro nás eh, v evropském i globálním bezpečnostním zájmu, což je dnes zcela nabílední. Nechceme, aby došlo k vojenské eskalaci v našem regionu a nechceme, aby nastal závod v jaderném zbrojení v regionu, kde už tak panuje dost napětí. V průběhu let jsme vždycky říkali, že bez jaderné dohody situace na Středním východě, která je už tak dost komplikovaná, by byla ještě mnohem problematičtější, než je nyní. To jsme vždycky říkali a teď se zdá, že o tom začíná panovat konsenzus. I ti, kteří byli původně skeptičtí či velmi skeptičtí, dnes chápou, že situace by bez této dohody byla mnohem horší. To zaznívá ve všech mých hovorech s místními vůdci v Perském zálivu. A ta současná napětí do značné míry zaměstnávají eh, všechny lídry. Například eh, se svým iráckým protějškem jsem diskutovala o tom, jak se vyhnout další eskalaci a jak podporovat iniciativy, které vzcházejí ze samotného regionu a vytvořit nějakou základní úroveň porozumění a důvěry mezi hlavními aktéry. Nikdo nehovoří o válce, nikdo neříká, že válka je jeho záměrem, nikdo v tom regionu to neříká, ani mimo tento region to nikdo neříká, nicméně problém je, že v regionu, jako je tento, může dojít k určitým špatným výpočtům a ty mohou vést k velice nebezpečným spirálám konfrontace. Proto my, Evropané, vyzýváme všechny relevantní aktéry, aby se co nejvíce krotili a aby uvažovali racionálně. Děláme tedy vše, co je v našich silách, abychom zachránili jadernou dohodu, už od chvíle, kdy se Spojené státy jednostranně stáhly. Včera jsme měli diskuzi s ministry zahraničí na Radě pro zahraniční věci a mohu vám říci, že všech 28 členských států potvrdilo náš společný záměr dělat vše, co je v našich silách kolektivně, abychom zachránili jadernou dohodu i v těchto velice náročných okolnostech, protože je to naše odpovědnost, je to náš zájem. Všichni znáte tu situaci, ta patrně ještě nikdy nebyla tak těžká, jako je dnes. 14 měsíců po tom, co Spojené státy odstoupily od dohody, oznámil Irán, že postupně eh, sníží míru splňování této smlouvy a Mezinárodní eh, atomová Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která je referenčním bodem určujícím, zda Irán plní své závazky, potvrdila eh, poté, co eh, mnoho let prohlašovala, že Irán dodržuje plně do, dohody a závazky, eh, oznámila nyní, že Irán eh, vytváří zásoby nízkoobohaceného uranu a to nad limity stanovené v dohodě. To jsou tedy kroky, které jsou v rozporu s dohodou a společně s ministry zahraničí Francie, Německa a Spojeného království jsem vydala prohlášení, ve kterých vyzývám Irán, aby se vrátil k plnému dodržování dodržování dohody. K tomu plnému dodržování, kterého se Irán držel od uzavření dohody až do chvíle před několika dny. Zatím jsou kroky Iránu stále ještě eh, vratné. Zatím ještě nejsou eh, prohlášením jasného úmyslu navrátit se k jadernému programu. Zároveň bych ale chtěla říct si velice jasně, že čím déle eh, půjde Irán po této cestě, tím těžší technicky bude se z ní vrátit. Takže naše žádost na Irán je zcela jasná. Vraťte se k plnému dodržování dohody, tak jak to bylo do doposud. No, to je v našem zájmu, je to i v zájmu Iránu, je to v našem kolektivním zájmu. A právě tento zájem vedl k rozhodnutí uzavřít s Iránem dohodu o jaderných zbraních. To jsme udělali, protože jsme věděli, že takováto dohoda je v zájmu všech kolektivně. A taky je v zájmu kolektivní bezpečnosti celého světa. Evropská unie a členské státy posílili práci na zmírnění následků toho, že se Spojené státy eh, jednostranně stáhly a rozhodli se znovu uvalit sankce na Irán. Na konci června se konala ve Vídni další schůze společné komise, která dohlíží eh, na dohodu a které předsedáme a společně eh, s Francií, Německem, Spojeným královstvím, Čínou, Ruskem a Iránem jsme absolvovali těžkou, ale konstruktivní schůzi krizi a podařilo se nám uchovat jednotu. A sice, že eh, je potřeba dále, aby, aby všechny strany dále implementovaly dohodu. Na schůzi této společné komise ve Vídni bylo také rozhodnuto, že se brzy sejdou naši experti a budou debatovat o otázkách implementace, včetně toho, jak usnadnit eh, export nízkoobohaceného uranu eh, ven z Iránu, což je čím dál těžší po znovu uvalení amerických sankcí. A ten stejný den, kdy jsme se setkali ve Vídni, Francie, Německo a Spojené království oznámili, že nástroje obchodní výměny v Iránu s, eh, s Iránem jsou konečně v provozu. Pracovali na tom už měsíce a Evropská unie, zejména má kancelář, doprovázela tento proces. Takže tyto nástroje eh, jsou nyní v provozu a právě zpracovávají první transakce. A ten den sedm evropských členských států prohlásilo, že jsou ochotné se připojit k tomuto mechanismu a včera na Radě zahraničních věcí ještě více členských států prohlásilo, že uvažuje o možnosti, že se k tomuto mechanismu připojí. Vedli jsme hovory také se zeměmi mimo Evropskou unii, které by se mohly připojit, protože uchování jaderné dohody s Iránem není jenom v evropském zájmu. I mnozí další po celém světě eh, sdílí naše obavy, zejména ze závodu ve zbrojení eh, v tomto regionu, především ze závodu v jaderném zbrojení. Takže ta dohoda není jenom v našem zájmu, ale je také společnou odpovědností celého světa. A chtěla bych vám opět připomenout, že tato dohoda není bilaterální ani multilaterální. Je to rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která byla jednomyslně přijata. Takže uh, máme globální odpovědnost za její uchování a za její uh, implementaci. Eh, na naší straně my, Evropané, děláme, co můžeme. Nikdy jsme nečekali, že to bude jednoduché a ono to taky jednoduché vůbec není. A snažíme se ovšem o cíl, který je nesmírně důležitý. Svým způsobem je to bezprecedentní snaha. A jsem si jistá, že nebýt nás, tak by ta dohoda v prvé řadě vůbec nikdy nevznikla. A kromě toho by patrně dnes už byla dávno mrtvá. Vždycky jsme říkali, že jakékoliv porušení jaderné dohody s Iránem více destabilizuje celý region a ten bude mnohem zranitelnější vůči případnému eskalaci napětí. A já se obávám, že nejnovější události nám dali za pravdu. Naším cílem ale není, abychom měli pravdu. Naším cílem je, aby eh, věci nějak fungovaly eh, směrem k lepšímu, aby se vyvíjely pozitivním směrem. A myslím si, že dnes by nikdo neměl podceňovat eh, riziko, které které taková eskalace představuje pro nás všechny v Evropě, na Středním východě a na celém světě. Takže je v našem kolektivním zájmu dělat, co je v našich silách, abychom zabránili tomuto scénáři. Takže Evropané jsou jednotní v tomto a řeknu to zcela jasně, budeme dělat všechno, co je potřeba, abychom zachránili jadernou dohodu, budeme hlasem rozumu, a budeme to dělat v zájmu naší vlastní bezpečnosti, v zájmu míru v problematickém regionu a zejména proto, že víme, že když bude nějaký problém, bude nutné uchovat otevřené eh, kanály komunikace a spolupráce a investovat do diplomatického řešení problému. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. První řečnicí je paní Michala Šojdrová, prosím

Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, eh, ICPOA je eh, významným diplomatickým krokem, kterému předcházela eh, dlouhá diplomatická jednání. Musíme si uvědomit, že eh, když ničíme tyto výdobytky, když eh, tedy ničíme multilaterální systém založený na pravidlech, není na tom nic dobrého. Eh, musíme si uvědomit, že pro proti šíření jaderných zbraní pomůže jedině dohoda. A proto je v zájmu celého mezinárodního společenství, včetně Evropské unie, USA a Iránu, abychom se této dohody drželi. Musíme tedy učinit všechno, co je, naš, co je v našich silách silách, abychom eh, přijali příslušná opatření, abychom dosáhli eh, hmatatelných výsledků a aby naši iránští partneři dostáli svým závazkům. Eskalace napětí mezi eh, Spojenými státy a Iránem by měla velmi negativní dopad na již bez tak nestabilní region. Evropská unie musí zůstat jednotná a musí trvat na jednotném evropském postoji, na tom, že musí být dodržováno mezinárodní právo. Děkuji. A nyní paní Natalí Loazo, prosím. Děkuji vám, pane předseda. Vážená paní vysoká představitelko, Evropská unie sehrává zásadní úlohu eh, v uzavření Vídeňské úmluvy eh, po odstupu Spojených států je úloha Spojených států ještě výraznější, aby byly zachovány základní prvky světového uspořádání, tedy aby se nešířily jaderné zbraně. Situace dnes je alarmující. USA obnovily sankce jednostrané a také mimo územní. Irán překročil stanovený limit z hlediska obohaceného uranu a jeho skladování. Perský záliv se setkává se s nepokojivou situací. Je to naprosto neodkladné, ehm, protože riziko konfliktu v Perském zálivu vzrostlo a proto ehm, jsou ohroženi jak naši občané, tak naše podniky tváří v tvář tomuto neodkladnému problému, jak můžeme reagovat, abychom zabránili eskalaci konfliktu, jaké máte návrhy na to, aby bylo možné eh, působit na další země, aby se k této pozitivní iniciativě připojili. Děkuji. Nyní paní Hanna Neumann. Vážená paní vysoká představitelko, milí kolegové, Dohoda s Iránem byla diplomatickým úspěchem eh, jednotné Evropské unie. A eh, tato dohoda byla také vyjednána s části ženami. Vy jste, paní Mogherin, byla součástí toho vyjednávacího eh, procesu. Nicméně mm, o čtyři roky později je tato dohoda ohrožena v důsledku nezodpovědného amerického prezidenta, který ji ohrožuje. Je ohrožena také proto, že iránský režim stále e, zvyšuje obohacování uranu. A tato dohoda je ohrožena také tím, že zahraniční politika Evropské unie není dostatečně silná, tak aby tomu e, byla dostatečnou protiváhou. Nedávné události v Perském zálivu, o kterých dnes diskutujeme, jasně ukázaly, že jedna jiskra může způsobit eh, velké násilí eh, jehož konec nemůžeme dohlédnout a proto eh, na nás, na všech nadcházejících týdnech bude to, abychom zabránili to eskalaci konfliktu v Perském zálivu. V tomto ohledu my, co by frakce zelených, vítáme rozhodnutí, které včera přijala Rada eh, pro zahraniční záležitosti. Budeme se snažit eh, dostat dohodě. Spojené státy a Irán spolu musí hovořit, ale byla bych také ráda, kdyby Evropská unie eh, podpořila tedy volání po regionální konferenci které by se účastnili všichni, všechny zúčastněné strany a snažili se hledat společné řešení. Jedna věc je ale jasná. Eh, podaří se to pouze tehdy, pokud eh, budeme řešit i zneužívání lidských práv. Musíme